pověřovací listiny pana Francise Zamita Dimecha, Ruperta Matthewsa a paní Franz Žamé a pana Denise Radke a Jonatana Buloka a navrhli potvrzení těchto mandátů s účinností 24. 29. června, 21. 24. července a 1. srpna 2017. Jsou připomínky? Ne, takže tento mandát je takto potvrzen. Také od GUE a EF